Dámy a pánové, milí kolegové, dobré ráno. Jak si jistě dovedete představit, dnes mám nahradit našeho předsedu. Pan Roy se eh, účastní setkání v Palermu a eh, jsem ráda, že tam nejsou všichni členové EPP. Někteří dali přednost účasti na diskuzi v našem výboru. A Domnívám se, že eh, mohu vycházet z toho, že přijmeme program jednání a protože žádné sdělení nemám, navrhuji, abychom zahájili diskuzi o zprávě paní Jordan Šizel. Je to nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem. Dnes bychom měli hovořit o pozměňovacích návrzech. Má to být první výměna zkušeností. Bylo předloženo eh, mnoho pozměňovacích návrhů k 12. dubnu a chtěla bych požádat eh, Romanu, aby nás seznámila o aktuální situaci vzhledem k pozměňovacím návrhům. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala kolegům za velký počet předložených pozměňovacích návrhů k této zprávě. Počet pozměňovacích návrhů ukazuje, že je to velice důležitá zpráva, že je důležité, že diskutujeme o tomto tématu a že se snažíme společně zlepšit text směrnice. Snažila jsem se zhrnout pozměňovací návrhy do určitých skupin podle obsahových hledisek a snažila jsem se také okomentovat tyto skupiny pozměňovacích návrhů. Nejprve bych chtěla říci,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 byly předloženy některé pozměňovací návrhy, které se samozřejmě opírají o událost eh, v jaderné elektrárně Fukushima. Můžeme je použít jako reference, abychom doložili, že je důležité mít eh, příslušné bezpečnostní normy eh, pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a myslím, že nám to pomůže nalézt kompromisní řešení nesouhlasím s tím, abychom eh, v důsledku této katastrofy odmítli směrnici právě v důsledku událostí ve Fukušimě eh, je eh, důležité mnohem více než dříve něco učinit. Potom některé návrhy požadují, abychom odmítli jadernou energetiku, ale já se domnívám, že to není předmětem této směrnice. Potom také byly předloženy některé své pozměňovací návrhy týkající se změny právního základu. Ale je to Měli bychom se snažit opírat o e, smlouvu o fungování Evropské unie. E, já e, budu vycházet z toho, co nám k tomu sdělí právní výbor, protože Tomuto výboru jsme již předložili tento požadavek. Potom další velká skupina pozměňovacích návrhů se eh, zabývá financováním sama jsem již v původním eh, textu, provedla určité doplnění, protože eh, některé pozměňovací eh, eh, návrhy vycházejí z toho, že je nutné zajistit dostatečné finanční prostředky, některé se týkají kontroly, dohledu nad vynakládáním těchto prostředků, Dále se dotýkají eh, principu znečišťovatel platí. Já si myslím, že bude možné dosáhnout kompromisních pozměňovacích návrhů. Minimálně dva pozměňovací eh, návrhy se budou eh, týkat úvodní části a potom té zákonodárné části a potom je asi 25 pozměňovacích návrhů, které se týkají výrazu final storage, druzí eh, zase vycházejí z toho, že bychom měli používat výraz final disposal. Navrhuji, abychom se drželi již eh, zavedených pojmů, které rozlišují mezi pojmem storage, to není trvalé udržitelné řešení ukládání odpadů, a e, disposal to je e, konečné e, ukládání. Tady jsou různé možnosti a při jednání se zpravodají se jistě dohodneme na ujednocení používaných pojmů. Domnívám se, že to přispěje k jasnému znění zprávy. Final storage znamená něco jiného. To není konečné řešení. A potom bylo předloženo předloženo několik pozměňovacích návrhů které se týkají ukládání v hlubinných geologických útvarech. To je, myslím, správné. Musíme se opírat o odborné znalosti eh, tohoto odvětví, které vychází z toho, že je to eh, varianta, o které v současnosti víme, že je možná a i bezpečná, ale eh, Eh, otevřeme si určitá vrátka, když se ukáže, že i jiné varianty vyhovují bezpečnostním eh, kritériím a myslím si, že k tomu můžeme tedy eh, sformulovat několik kompromisních pozměňovacích návrhů. Některé návrhy se také týkají rizika pracovníků. Budeme se muset snažit nalézt několik kompromisních pozměňovacích návrhů, protože ve výboru pro zaměstnanost byly k tomuto bodu předloženy některé pozměňovací návrhy. A potom je tu ještě několik návrhů, které se týkají přeshraniční spolupráce. Domnívám se, že je správné, abychom eh, připustili regionální spolupráci. Tímto způsobem bude možné e, združovat finanční e, prostředky a i e, zkušenosti. To sformulujeme v některých kompromisních návrzích, ale nepokládám za správné, co se objevilo v některých návrzích, že by tato spolupráce mohla být pouze možná v případě vývozu radioaktivních odpadů v menším množství radioaktivního odpadu, ale já nevím, jak by bylo možné definovat takovéto množství. Já takovouto zásadu nepodporuji. Některé pozměňovací návrhy se týkají technických řešení, například kdy je na čase, aby se eh, vyhořelé palivo ukládalo eh, do suchého úližiště nebo eh, do nádrží, ale já myslím, že technické otázky bychom měli ponechat odborníkům. My se musíme zabývat politickými kritérii. Mnozí se zmiňují také o vnitrostátních orgánech dohledu a je tu eh, uveden podrobný seznam kompetencí eh, vnitrostátních orgánů dohledu. Eh, některé návrhy to požadují, ale tady musíme stanovit hranice. Toto je směrnice a tak musíme tedy stanovit, co je potom v kompetenci těchto orgánů. A potom eh, se některé návrhy eh, týkají eh, bezpečnosti. Já je ještě přeskoumávám. Tyto návrhy jsou v souladu s pařížskou úmluvou. Jak už jsem řekla úvodem, domnívám se, že tato směrnice není eh, směrnicí, v níž se vyjadřujeme pro nebo proti jaderné energii. Není to směrnice, která by vycházela eh, z postupného uzavírání eh, zařízení jaderné energetiky. Takovýto text do směrnice nepatří. Chtěla bych také zdůraznit, že nám musí být jasné, že ne neexistuje žádná absolutní bezpečnost ani v případě jaderné energetiky, ani u jiných e, typů výroby. Takovéto pozměňovací návrhy nemohu podpořit, ty prostě nejsou reálné. Podpořím pozměňovací návrhy, které Eh, hovoří o eh, maximální míře bezpečnosti. Takovéto pozměňovací návrhy podpořím. Závěrem eh, jsme také hovořili o doložce skončení, ale kolegyně není přítomna. Tento pozměňovací návrh je e, poměrně slabý, abychom zaplnili tuto právní mezeru. E, tuto otázku musíme ještě řešit při schůzce se stínovými zpravodaji. Chtěla bych e, všem poděkovat za předložené pozměňovací návrhy a nyní si s radostí vyslechnu vaše připomínky. Děkuji. Uh, Děkujeme. Pani Jordanová. A nyní zahájíme diskuzi. Samozřejmě nejprve budou mít slovo stínoví zpravodajové. Určitě paní Rebeka Harmsta je první zpravodajkou stínovou, požádala o slovo, takže ji rovnou dám slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. <clears throat> Než přejdu k návrhu zprávy a k předloženým pozměňovacím návrhům, dovolte mi, eh, abych zopakovala příspěvek v diskusi, eh, které eh, jsem vlastně přinesla již na minulém setkání stínových zpravodajů. Jistě si vzpomenete jako aktivní členové tohoto výboru na diskusi, kterou jsme měli v souvislosti se směrnicí o bezpečnostních normách pro jaderné elektrárny. Eh, tato směrnice je něco více než dva roky stará a ve dnech po Fukushimě, když jsme začali s komisařem Ettingerem hovořit o stresových testech, o zátěžových testech, zjistili jsme, že jsme učinili velkou chybu eh, při schvalování této směrnice. Totiž eh, tato směrnice nezadává, nezadává žádné ctižádostivé bezpečnostní eh, znaky, eh, protože teď eh, u těch stresových testů je to tak, aby mezera, která vzniká tím, že EU nemá žádná vysoká bezpečnostní kritéria, a že nemůže být nějakým způsobem jaksi uzavřena. A co se týče ctižádosti bezpečnostních norem, O tom budeme hovořit nově v souvislosti s jadernými elektrárnami. Já mám teď spíše dojem, že e, najednou jako bychom dělali stejnou chybu, kterou jsme dělali u směrnice bezpečnostních znaků pro veřejné elektrárny. Teď, když se snažíme stanovovat bezpečnostní normy pro skladování a nakládání s odpadem, mám pocit totiž, že děláme stejnou chybu. Zase jsme konfrontováni se situací, že zpráva paní zpravodajky v příslušném výboru oslabuje návrhy Evropské komise. Tvrzení, že formulujeme ctižádostivé bezpečnostní normy, nelze e, zachovat e, v tomto návrhu. A já bych v tomto výboru velice rád diskutovala o tom, jestli je to skutečně úmyslem našeho výboru Eh, Evropského parlamentu po událostech ve Fukushimě. To znamená znovu návrh Evropské komise, který jako takový zrovna není nejambicioznější, eh, týkající se bezpečnostních norem pro konečná uložistě, abychom tedy znovu takový relativně slabý návrh ještě jednou znovu oslabili eh, v našem výboru, protože to je alespoň můj názor, hodnocení toho, co máme předloženo na stole a pro co se zdá je také většina tohoto výboru. Domnívám se, že toto by měl náš výbor velice bedlivě zvážit, protože veřejná diskuse podle mého názoru, zejména po událostech v Kukušimě, Kukušimě, ke kterým vlastně došlo nedávno, situace tam stále ještě není pod kontrolou, zejména a právě ty nádrže záchytné, které jsou strašně špatně organizované, zhoršují celou situaci ve Fukušimě a myslím si, že diskuse ve veřejnosti a hodnocení toho, co tady schvalujeme, eh, bude ostřejší, než jak bude možná některým kolegům milé. Proto prosím pěkně využijte tu příležitost, abyste o tom ještě pouvažovali. Druhá věc, kterou tady chci zmínit, se týká dvou bodů, které hrály roli v obsahové poradě při diskusi stínových zpravodajů a které i nadále považuji za nesmírně důležité, protože i tady se domnívám, že zejména po prohlášení komisaře Oettingera týkající se toho, že směrnice, eh, že bude směrnice poměřována právě podle tohoto aspektu. První bod se týká budoucnosti vývozu jaderného odpadu. Pan komisař Ettinger naprosto jednoznačně konstatoval, stejně tak často jako náš komisař řekl, že chce vyloučit, aby do budoucna bylo možno ještě vyvážet jaderný odpad z Evropské unie tak často, domnívám se to nikdy, žádný vysoce postavený funkcionář na evropské úrovni netvrdil. A myslím si, že tady také správně zareagoval na jeden problém a sice jak nakládáme se situací, že vývozy do třetích států jsou neodpovědné, protože E, třetí státy, kam vůbec existuje možnost vývozu, tam není vůbec žádná možnost vlastně skladovat e, jaderný odpad za našich bezpečnostních předpad. A proto bych ráda dnes se dověděla od zástupce komise, jak si dnes stojí komise ke svému vlastnímu návrhu. To znamená, domnívá se komise stále ještě, že to, co zastával komisař, a doufejme, bude zastávat i nadále, že to je správné, a sice zakázat vývoz jaderného paliva do třetích států. A také bych se ráda od Evropské komise dověděla, myslím si, že by nám to mohlo být nápomocné také pro naše diskusy se stínovými zpravodaji, jaké země vůbec připadají v úvahu, pakliže se hovoří o vývozu jaderného odpadu z Evropské unie do třetích států. Jaké země a jaké lokality by tedy vůbec byly určeny pro vývoz tohoto druhu odpadu a jak bude vypadat původní úprava a sice směrnice Rady z roku 2006 117 Euratom. Zda bychom tuto směrnici týkající se uložiš třetích zemí, zda tam uvedený seznam bychom ještě respektovali, anebo se jedná v současných debatech o to, že se to chce změnit. Také bych ráda věděla, jak Evropská komise jedná eh, při jedná s radou při tomto zákazu vývozu. Bylo by dobré, aby tady došlo k vyjasnění situace, protože, jak už jsem řekla, po prohlášení komise a e, po prohlášeních komisaře Oettingera, že tedy tento, jaderný, e, tento vývoz jaderného paliva má být zakázán, prostě tady obíhají takové pověsti, různé věci prosakují a to není zrovna pěkné a není to dobré, protože je to zrovna právě v době, kdy se jedná o následky havárie ve Fukušimě. Také bych se od komise ráda dověděla, pro naše poslední setkání stínových zpravodajů s paní zpravodajkou, jak nahlíží komise na současné návrhy paní zpravodajky k safety case. Komise to soustředěně předložila a pojednala to v jedné části směrnice. Paní zpravodajka to považovala za správné to všechno, jak si ještě rozdělit a udělat jednotlivé body úvodních ustanovení k safety case, které naleznete v těch pozměňovacích návrzích, různě rozdělené ve směrnici. A to mm, eh, mě způsobuje spíše obavy. Já se domnívám, že to znamená spíš další oslabení návrhu komise. A na závěr bych pro dnešní diskusi ještě ráda zareagovala na tvrzení paní zpravodajky, že se nemůže jednat o to e, zaručit maximální bezpečnost. Tedy já vím možná lépe než ostatní, protože už se 30 let zaobírám konečnými úložišti jaderného odpadu, že nemůže existovat stoprocentní bezpečnost. Ale to by nám nemělo bránit, abychom konali jako odpovědní politici a hledali ty nejlepší bezpečnostní standardy. A když 50 let poté, co byl zprovozněn první jaderný reaktor v Evropě, máme 2 miliony krychlových metrů odpadu, pro který nevíme, jak můžeme zaručit, def, zaručit bezpečné definitivní uložení, tak už stají, stojí za úvahu, zda doposavadní neřešité, nevyřešenost z ukládání jaderného odpadu by nepostačila proto, abychom jaksi si vzali odstup od jaderné energie, protože dnes bych ráda věděla, zejména po zkušenostech s Fukushimou, jak tedy v zemích, které mají problémy se zemětřeseními, jak v těch zemích může vůbec kdy být provozováno hlubinné geologické úložiště. Máme takové země v Evropské unii a postrádám také změnu právě po událostech ve Fukušimě takovou zásadní debatu v návrzích paní zpravodajky. Je mi jasné, že stoprocentní bezpečnost neexistuje, ale co možné nejlepší bezpečnostní standardy bychom se měli pokusit zavést, protože e, tady zatím není ani zohledněno to riziko zemětřesení po Fukushimě. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkujeme, paní Harms. A nyní pan Tošenovský z AECR, Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já bych chtěl v prvé řadě velmi mm, ocenit eh, práci paní předkladatelky, protože eh, o této zprávě jsme se rozhodli ještě, nebo vznikala ještě před Fukushimou a potom samozřejmě události v Japonsku eh, celou tu diskuzi velmi komplikují a já si myslím, že je dobře, že v této zprávě se paní předkladatelka snaží udržet maximální racionální přístup, eh, protože bychom neměli směšovat tuto zprávu s řešením celé jaderné energetiky nebo e, problematiky jaderné energetiky, ale držet se toho, co je v obsahem, tedy bezpečnostní nakládání s vyhořelým palivem a za radioaktivním odpadem. E, já jsem přesvědčen, že i zkušenosti s Fukushimi nám dávají možnost se na věci dívat e, tak, jak jsou, zvýraznit to, co je velmi důležité, a to je maximální informovanost, která je důležitá pro eh, samozřejmě pro lidi, aby chápali a věděli, že eh, sice zacházíme s velmi nebezpečnými odpady nebo s nebezpečnými látkami. Na druhé straně eh, jsou technologie, které jsou schopny toto řešit a za druhé, že musí platit velmi přísná pravidla, protože se jedná o nebezpečné, nebezpečné látky. Já se stotožňuji, i naše frakce se bude podporovat, aby v případě eh, geologického řešení nebo ukládání v geologických oblastech, aby to bylo řešení určité možné reverzibility, protože nevíme do budoucna, kam se, jak se rychle bude vyvíjet, jak se budou rychle vyvíjet technologie a neměli bychom, neměli bychom hledat řešení, která budou extrémně drahá při definitivní snaze vyřešit to úplně do, eh, jaksi na likvidaci absolutní. Eh, na druhé straně musí zde samozřejmě platit maximálně možná technicky dostupná eh, technologie, která zajistí velkou kontrolovatelnost takovýchto skladů a celého technického řešení. Eh, stejně tak eh, budeme podporovat i snahu o společnou neboli regionální řešení eh, takovýchto úložišť, protože tady spolupráce na větším, větším území bude určitě i z hlediska bezpečnostních, z hlediska hledání možností řešení bude velmi, velmi důležitá i výhodná do budoucna a umožňuje hledat řešení eh, blízká optimálním eh, pro eh, vyřešení těchto, těchto podmínek. Myslím si, že bychom neměli podléhat té, tomu vel, té velké tragické události Fukushimě s určitou hysterií, ale brát si z toho zkušenosti, poučení a to, co Určitě ve Fukušimě se staly technologické chyby, z těchto se poučit. To, že zemětřesení eh, nebylo tím zásadním problémem, ale následná, následná vlna tsunami, všichni, všichni víme a je asi zbytečné to opakovat. Na druhé straně každopádně tato zkušenost a informovanost eh, pro občany je nesmírně důležitá. Musíme si také uvědomit, že právě proto, že se jedná o nebezpečné, eh, nebezpečné látky, nebezpečný eh, radioaktivní odpad, je potřeba, aby i technologicky tyto záležitosti byly na eh, vrcholné úrovni. Za naši frakci budeme každopádně podporovat řešení, jak nalézt další posun, další vylepšení nakládání s odpadem a skutečně si myslím, že bychom tuto zprávu neměli směšovat s celým řešením jaderné energetiky, o které určitě bude ještě mnoho diskuzí a souhlasím s paní Harms, že ta diskuze nebude jednoduchá, bude to velmi komplikované, ale měli bychom se soustředit na to, abychom skutečně zlepšili eh, pravidla, zlepšili informovanost eh, o ohledně nakládání s vyhořelým palivem, tak, aby platila pro celou Evropskou unii Stejně tak si myslím, že i z hlediska vývozu eh, jednak už určitá pravidla existují, je skutečně v našem komplikovaném světě eh, otázku a myslím si, že to také patří možná do jiné, jiné oblasti debata obecně, do kterých zemí vůbec je možné takovéto technologie eh, vyvážet. Teď nemyslím jenom jaderný odpad, ale Eh, u jaderného odpadu, možná eh, ještě násobně více, aby se tento jaderný odpad nemohl stát nějakým, nějakou, eh, nějakým argumentem pro teroristické či jiné činy, protože svět, jak vidíme, tak se velmi komplikuje. Jinak bych na závěr chtěl velmi podpořit snahu paní předkladatelky, protože si myslím, že se jí podařilo udržet právě v těchto velmi složitých diskuzích tu přijatelnou míru, která je racionální pro hledání vylepšení nakládání s nebezpečným jaderným odpadem. Paní předsedkyně, děkuji. Thank you, Mr. Uh, eh, My... Děkuji vám, pane Tošinovský. Paní Edith Herzog za SAD skupinu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych zahájila můj příspěvek takovým přáním. Pokud jde o naši agendu, víme, že budeme na plenárce o této záležitosti hovořit na druhé plenárce v červnu, to znamená po setkání rady. Proto si myslím, že by bylo opravdu úžasné, kdyby výbor, kdyby se výbor pokusil o to, aby naše stanovisko dostala rada ještě před konečným stanoviskem na stůl, protože je to intergovernmentální záležitost, která spadá pod Euratom dohodu a pokud bychom chtěli teda přijít s naším stanoviskem čas, tak si myslím, že by se nám mohlo povést nalézt určité řešení, nějaké, nějaký návrh dva týdny předem, tak aby se na to mohli podívat, mohli si to přečíst samozřejmě aby oficiálně viděli, kolik poslanců hlasovalo, jakým způsobem u tohoto tématu. Proto doufám, že se nám povede nalézt kompromis v našem výboru. Pokud by bylo možné to trochu zrychlit, ten proces, tak si myslím, že by to bylo opravdu dobré. Samozřejmě, že pro nás v Evropském parlamentu by mělo být hlavním cílem to, abychom dosáhli mezi politickými skupinami co možná největší většin, to možná opravdu zásadní většiny, protože mm, bylo by dobré, aby bylo jasné, že parlament je hlavním důležitým partnerem a že jdeme jedním směrem. My především v naší skupině si myslíme, že samozřejmě je velice důležité postavit tímto, tímto předem. A když hovoříme o Fukushimě, ano, myslím si, že pokud bychom měli mezinárodní standardy, které by se zabývaly odpadem, tak možná ty problémy, které jsme zaznamenali, by byly omezenější. Čili myslím si, že je jasné, že máme důkaz o tom, že ta pravidla nejsou dostatečná a proto na jednotlivých krocích musíme se shodnout, a to mezi všemi politickými skupinami. Evropský parlament má omezenou roli v tomto ohledu, nejenom s ohledem na dohodu na smlouvu Euratom. Ovšem všechny záležitosti, které se dotýkají um, energetického mixu, spadají do odpovědnosti členských států. Čili ty pozměňovací návrhy, které spadají pod odpovědnost členských států, tam bude obtížné přijít s nějakým stanoviskem ze strany Evropského parlamentu, ale alespoň uvidíme, kdo má většinu. Socialistická politická skupina asi nebude sjednocená. Já jsem stínovou zpravodajkou a proto nemohu přijít s nějakým konečným stanoviskem naší politické skupiny. u nás, v naší rodině to bude takové velice různorodá, musíme to respektovat. Ovšem, o co se snažíme? O to, aby na hlasovacím seznamu alespoň jsme měli určitý společný postup. Já jsem se snažila o kompromisy, o prosazení kompromisu v naší skupině. Já jsem stínovou zpravodajkou, je to v mé odpovědnosti. Asi tam budou různorodé názory u mnoha oblastí. Kolegové, kteří zde jsou zastoupeni dneska, určitě se k tomu budou chtít vyjádřit. Ovšem, na několika bodech se můžeme dohodnout. Všichni chceme více transparentnosti, povědomí mezi naší veřejnosti, protože pouze díky tomu bychom mohli získat, získat určitou, řekněme, eh, určitý základ, který je důležitý v takové důležité problematické oblasti. A dále určité kompromisy, které se dotýkají dovedností pracovníků a tak dále. To by měla být naše priorita, protože my politici zastupujeme naše občany, vidíme, že občané pracují s nebezpečnými látkami a tito lidé musí samozřejmě být chráněni dovednosti, které se dotýkají i bezpečnostních předpisů, které jsou založeny na podložených důkazech. To si myslím, že by mělo být naši prioritou z dlouhodobého hlediska. Zatím jsme nehovořili o tom, že návrh stanoviska výboru pro zaměstnanost je velice důležitým dokumentem. Nesmíme na to zapomínat, jejich návrhy bychom měli vzít v potaz, byly přijaty v tomto výboru a měli bychom se nimi rovněž zabývat. Domnívám se, že je dobré, že chceme otevřít um, dveře potenciální spolupráci mezi členskými státy v tomto ohledu. Mm, samozřejmě nemůžeme říct, že členské státy musí spolupracovat, ovšem pokud vidíme, že Spojené státy dlouhodobě mm, se zabývají jedním úložištěm, Rusko rovněž, tak to, že se budeme mít 27 zemí s mm, úložištěm nebo řízením konečné úložiště, to si myslím, že je opravdu nerealistické řešení. Hovoříme-li o nukleárním odpadu, tak hovoříme o tisíciletích. Kolegové asi budou souhlasit s tím, že hranice mezi jednotlivými členskými státy v Evropské unii se za posledních sto let změnily častěji než bychom si dovedli představit a právě proto nesmíme zapomínat na to, že za ta tisíciletí možná dojde k nějakým dalším posunům hranic, čili neměli bychom se zabývat politickými hranicemi, ale nejlepším řešením a právě proto je důležité otevřít dveře pro potenciální spolupráci mezi členskými státy v tomto ohledu. Kritická záležitost při hledání našeho silného stanoviska Evropského parlamentu je finanční záležitost. Finanční zdroje, které musíme vybudovat, musí být řízeny, musí být zabezpečené, i kdyby došlo k nějaké další finanční krizi, protože jsme jasně viděli, jak, jim, jak um, se ty peníze z Wall Street, um, jak um, mizely pomalu a tak dále, čili, čili to řízení finančních zdrojů je rovněž velice důležité. Je zásadní, abychom nalezli, abychom hledali a nalezli takové řešení, které umožní to, aby finanční zdroje prostě nechyběly v okamžiku, kdy jsou zapotřebí. Nejde pouze o mm, využi- pouze o sbírání těchto zdrojů a jejich eh, nějaké hromadění, ale i jejich využívání, jaké jsou povinnosti, co musíme udělat v tom kterém okamžiku a zároveň, co řekněme, je na volbě jednotlivých zúčastněných stran. Odpovědnost musí ležet na bedrech průmyslu. My už jsme o tom hovořili několikrát i v naší pracovní skupině, pokud produkujeme izotopy v jedné zemi a 60% exportujeme do jiné země, kdo je tím znečistovatelem, ten, kdo využívá izotopy nebo kdo je eh, vyrábí, čili ta zásada toho, aby platil znečišťovatel, to je ještě na diskuzi. Ovšem, měli by to být právě um, industriální hráči, který by měli vzít na svá bedra odpovědnost, neměli by to platit daňoví poplatníci a v tom si myslím, že se socialistická skupina, že jsme se na tom shodli. Hm, pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, definice odpadu a tak dále, tam ještě jsou určité problémy. Členské státy mají své vlastní definice toho, co to je odpad. Některé země dělí tuto problematiku na dlouhodobé, krátkodobé odpady v různých zemích. Máme rozmanité definice, na tom bychom ještě měli pracovat. Ovšem pokud jde o konečné úložiště, nebo řekněme jaké přechodné úložiště, tak tam ani v této oblasti nemáme stoprocentně jasnou definicích. Rovněž pokud jde o takové to, řekněme, zvratitelné řešení nebo nezvratné řešení, nakládání s palivem, jsou zde různá pozměňovací návrhy v tomto ohledu, měli bychom mm, to ještě nějakým způsobem upravit. Milí kolegové, kolegyně, na závěr ještě jedna věc, o které se musím zmínit. Evropský parlament musí zajistit to, aby pokud přijmeme nějakou legislativu, která teda poté bude schválená, že budou následovat konkrétní kroky. My jsme přijali tuto směrnici o nukleární bezpečnosti před Eh, několika lety a pouze tři země je přijaly na eh, lokální úrovni. To jsou země, které opravdu se zabývají zásadním způsobem této záleži- touto záležitosti. Neustále o tom diskutují a nechtějí přijmout, ovšem nechtějí přijmout stejnou legislativu u sebe doma. A právě v tom by měl hrát roli Evropský parlament. Pokud teda přijímáme nějakou legislativu, takže ji tvoříme ne proto, že chceme, aby jsme si měli nějakou knihovnu po té Evropské instituci, ale proto, a mm, tuto legislativu tam skladovali, ale proto, aby členské země ji implementovaly. A to by mělo být cílem této směrnice. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme. Edit, máme zde ještě dva stínové zpravodaje za ALDE a GUE, ovšem nevidím je mezi námi dneska, proto otvírám diskuzi. První se přihlásil pan Vidal Kvadras. Thank you, thank you, chair. Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní Harms. Vy jste hovořila o tom, že to je dva tisíce, 200 tisíc těch um, krychlových metrů. Já se domnívám, že tam došlo k nějaké chybě, protože um, my zde máme několik 100 tisíc v Evropě, pokud jde o roční um, počet odpadu a když to znásobíme 40 lety, já samozřejmě možná došlo k nějaké chybě. Já, jak víte, já jsem fyzik a pro mě prostě ta desetina čárka je nesmírně důležitá, čili prosím, abyste se na to ještě jednou podívala, na to číslo. Po všem těch 293 pozměňovacích návrhů. To je veliký počet pozměňovacích návrhů. A to v podstatě si myslím, že poukazuje na to, jak s tím způsobem se Evropský parlament zabývá to, touto problematikou, že nám to leží na srdci a to je logické. Podíváme-li se podrobně na tyto pozměňovací návrhy, tak zjistíme, že se především dotýkají několika pouze několika oblastí a to si myslím, že je logické. Samozřejmě, že jsou tam začleněny určité ideologické odlišnosti, to je logické a já dovolte, bych se rád zmínil těch podle mého názoru nejdůležitějších. Veliký počet pozměňovacích návrhů se věnuje definici toho úložiště a, a likvidace odpadu. Ti lidé, kteří předložili to návrhy, chtějí změnit tyto definici. Předpokládám, že všechny tyto návrhy chtějí pouze nějakým způsobem vylepšit tyto definice. Ovšem, nejsem si jistý, zda se jim to povedlo. Protože návrh komice, to si myslím, že je jasné. Ano, čili ano, protože mm, likvidace je v podstatě konečnou záležitostí, zatímco úložiště není konečnou záležitostí. To je jasné. A tyto pozměňovací návrhy odráží jednu zásadní obavu, to znamená potenciální vědecký pokrok, který bychom mohli udělat do budoucna v této oblasti. To paní Jordanová bychom mohli vyřešit možná nějakým kompromisním pozměňovacím návrhem, který by se týkal té možnosti zvratitelnosti toho řešení, zatímco úložiště i ta likvidace, tak to samozřejmě to jsou definice, které musí být jasné. Pokud jde o tzv. share repository, to znamená ty sdílené možnosti úložiš, tak to bychom měli zvážit ze dvou hledisek, zda budeme souhlasit s exportem vně Evropské unie a pokud ano, tak eh, kdo bude odpovědný? Členské, jakým způsobem budou členské státy, jakým převezmou odpovědnost za tuto oblast? Pokud jde o první otázku, je jasné, že komise by chtěla, že je pro zákaz exportu v mě Evropské unie ovšem mnoho pozměňovacích návrhů poukazuje na to, že, že jsou zde členské státy, které mají zájem na vývozu mimo Evropskou unii. Proto si myslím, že ta možnost, kterou předložilo několik kolegů, když hovoří o tom, že jakmile dojde k exportu mimo Evropskou unii, tak ty vývozní státy musí být odpovědní, musí být odpovědní za tuto oblast. To by podle mého názoru mohla být dobrá alternativa. Z dlouhodobého hlediska by to mohlo sloužit i jako jakýsi odrazující prostředek. Členské státy by poté museli přísnějším způsobem postupovat v této oblasti, alespoň teda uvnitř Evropské unie. Je jasné, že je zde několik dalších obav, které se dotýkají zajištění finančních prostředků pro řízení vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu v oblasti odstávky elektráren. My už jsme o tom hovořili, myslím, že v roce 2001 nebo prostě někdy v minulosti, když jsme hovořili o předchozí směrnici, která poté neprošla radou. Každý členský stát může přijmout eh, jiné stanovisko, pokud jde o připravenost těchto finančních prostředků ve vhodném okamžiku. Ovšem, pokud to budeme vynucovat nějakým způsobem příliš, tak si myslím, že bychom mohli mít problémy. Čili podle mého názoru ta směrnice prostě stanoví zásadní principy. To není nařízení. A ty zásadní postupy jsou následující. Finanční prostředky musí být k dispozici jakmile nastane vhodný okamžik. Potře- okamžik jejich využití, ovšem pokud to budeme nějak rozmělňovat a podrobovat nějakým mm, detailním podmínkám, tak to by nebylo konstruktivní. To jsou všechny moje poznámky. Děkuji za slovo, paní předsedající. Uh, Velice vám děkuji, pane Vidal Kvadrasi, a nyní Kaslin van Brent vystoupí. Také bych ji chtěla požádat, aby nás seznámila s duchem některých pozměňovacích návrhů. Já budu bohužel muset eh, odejít trochu dříve, takže se k tomu nebudu moc vyjádřit. Dobře, učiním tak. Pokusím se udělat to zkrátce. Budu stručná, kolegové protože tato debata eh, je skutečně nesmírně obšírná. Já jsem předložila mm, několik eh, různých pozměňovacích návrhů, ale stínoví zpravodajové teď mají mnoho práce. Domnívám se, že většina kolegů zná můj postoj k jaderné energii, ale domnívám se, že v této směrnici nehovoříme o tom, zda vystoupit z jaderné energie či ne. To musí být eh, rozhodnuto na jiné úrovni. My tady hovoříme o cíle, které sleduje náš výbor. A sice, abychom mohli říci, že bezpečnostní požadavky musí být co možná nejvyšší. A domnívám se, že každý má toto přání. O tom bych skutečně nechtěla pochybovat. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, a v jaké formě by to mělo být stanoveno, ale po Fukushimě se snad všichni probudili i když vlastně to snad ani nebylo nutné, protože jasné, že jaderný odpad skladování to je tak komplikované téma a ještě nenalezlo definitivní řešení. Je to natolik komplikované a přitom se jedná o tak obrovský časový horizont, nejenom o tisíce, o sta tisíce let, to si vůbec neumíme představit, milí kolegové. A tady dávám zapravdu předřečníkům. řečníkům to je ta první kritika. Bylo by skutečně absurdní, eh, kdybychom to chtěli prostě vyřešit eh, navždy a říci, že sta tisíce let eh, že v budoucnu bude důležité jenom to, aby to upravila Evropa. To, myslím, by bylo poměrně podivné. A také je divné, že naše jaderné E, energie stavíme blízko hranic, ale přitom nechceme usilovat o společná bezpečnostní kritéria. Rozhodovací proces je právě proto tak důležitý, že je třeba zapojit také veřejnost a myslím si, že v této diskusi i v budoucích diskusích je třeba stále znovu zdůrazňovat, že vysoká bezpečnost může být možná poměrně tehdy, pakliže nebudeme vyvážet ani jaderné energie, ani nebudeme podporovat či dotovat tento vývoz a pak budeme říkat, že o bezpečnost se mají starat ty, kde se to, ti, kde se to postaví. Kontrola bezpečnostních kritérií musí být prováděna nezávislými orgány a nezávislými institucemi a eh, o všech těchto problémech je třeba diskutovat. Také jsem předložila pozměňovací návrhy týkající se zdraví pracovníků, hm, eh, kteří nakládají s jaderným odpadem to je důležité, a v jaderných elektrárnách to je důležité zejména po Fukušimě. Je třeba tedy, abychom zvážili, v jaké situaci tamní lidé jsou, jak mohou dostat svým úkolům. Je třeba, aby naše pozornost skutečně byla zaměřena i na jejich zdraví. A něco, co je opravdu nepochopitelné, a sice, že oblast působnosti této směrnice je omezena. Samozřejmě u určitých nukleárních či jaderných aplikací lze říci, to není tak pěkné, nebo to je pěkné, ale bezpečnostní otázky se neřeší. Veškerý jaderný odpad musí být podroben stejným kritérium. Dám, kritériím. Dávám zapravdu kolegům v tom ohledu, že finanční aspekty eh, musí eh, být také v centru pozornosti v souvislosti s nakládáním s vyhořelým palivem. Eh, musí tady skutečně platit princip znečišťovatel platí. Musíme se postarat také o to, aby kontrola od u celého toho řetězce tohoto druhu odpadu počínaje dopravou mezi skladováním a konečným ukládáním byla kontrolována. A poslední ještě hledisko. Také jsme podali pozměňovací návrhy a jejich překlad je občas poněkud zvláštní. Někdy je třeba skutečně zpracovat určité kompromisní návrhy, aby byl zachován duch. A je třeba skutečně tady rozlišovat mezi dočasným meziskladováním a konečným úložištěm. E, a to musí být vyjádřeno dobře také v těch odpovídajících překladech, aby tady bylo vytvořeno skutečně jasno. A pak bych chtěla zareagovat na kolegu e, Via Quadrasek. Já nesouhlasím s tím, když říkáte, že ve směrnicích se všechno má řešit pouze obecně. I směrnice je schopna určit, jaká, jakou volbu je třeba učinit a k tomu můžeme vyslat odpovídající signály. Doufám, že tomu tak bude, ale do, já myslím, že s paní zpravodajky stínový zpravodajové budu mít ještě mnoho práce. Judith. Eh, Děkuji, Kaslin. Já bych chtěla požádat pana Kierika, aby byl tak laskav a eh, nahradil mě na předsednickém místě. Děkuji, paní předsedkyně. Já se eh, velice ráda připojím ke kolegyni van Brent, ale chtěla bych ještě něco doplnit. V návrhu komise je uvedeno, že každá členská země se musí sama postarat o ukládání svých jaderných odpadů a to přece není možné. Eh, řekli to i mnozí kolegové, i paní kolegyně Hercouková. Eh, něco přece opravdu není jisté a to jsou naše hranice není možné eh, jaderné odpady se musí stát mezinárodní záležitosti. Když se podíváme eh, na eh, dějiny, životnost jaderného odpadu je 100 tisíc let a v uplynulých dvou letech jsme neměli pevné hranice, takže je třeba, aby existovala evropská kontrola Eh, jak se nakládá s eh, jadernými odpady. Jistě kompetence se mohou eh, měnit, ale musíme usilovat o spíše evropské kompetence a vytvářet více možností. Jistě je tu možnost ukládání v hlubokých geologických útvarech. U nás existuje velmi mnoho úložišť v Sádrovci, ale jak je možné eh, postupovat ve Finsku, je možné jít do eh, hloubky 3000 metrů, ale to u nás není možné eh, v důsledku vlastnosti zeminy a hornin. Mám tedy v obrovské pochybnosti, jak by mělo vypadat toto geologické ukládání. Eh, diskuze naznačuje, jako že je to ukončená záležitost, ale my nemůžeme vydávat žádná pravidla, předpisy, pokud nenalezneme konečné řešení. A eh, to jsme nenalezli, protože to ukládání v hlubinných eh, geologických útvarech není možné. I to může být jenom jedna možnost. Eh, potom tu máme také eh, změny klimatu a musíme se postarat o to, aby eh, každé opatření bylo zrušitelné, protože nemáme žádnou stoprocentní jistotu v případě hlubinných geologických úložišť. A pokud nebudeme mít stoprocentní jistotu, tak to také nemůžeme tvrdit. Pokud pokud toho bude možné dosáhnout, tak se k tomu můžeme eh, ještě vrátit a potom se musíme podívat ještě na hlediska komunikace. Když došlo k tolika změnách, tak můžeme eh, říci, že eh, za 100 tisíc let jaká bude situace. Já mám tedy velké obavy, jak to budeme moci komunikovat při té míře nejistoty. A e, členské státy musí mít možnost e, rychle e, sdělit informace, když se plánuje konečné ukládání, protože mnoha úložiště se nacházejí v blízkosti hranic a to má podle mého názoru dopady na sousední zemi. Proto tady potřebujeme ty komunikační prostředky. Zatím tu ještě není žádný rámci, žádný právní rámec, který by ukazoval, jak bude tato smlouva vypadat, ale ale to bezpodmínečně eh, potřebujeme. Konečné ukládání musí být kontrolováno. K tomu momentálně ještě nedochází. Hovoříme o vlastním systému, ale potřebujeme nějaký systém eh, kontroly. Když hovoříme o dočasném ukládání, pokud ano, tak bych se o tom také ráda něco více dozvěděla. Děkuji. Mm, děkuji. Mikrofon, prosím. Voilà, sorry. Oui, je voudrais... Já bych eh, chtěla eh, zauvažovat na dvěma tématy, o kterých se hovořilo a sice eh, nakládání s radioaktivní odpady a potom tady máme řízení radioaktivního odpadu. Já jsem byla poslankyní v Národním shromaždění ve Francii a dělala jsem zprávu o řízení radioaktivního odpadu. A to, co se týče nakládání, a úplně to se týče transmutace, a my jsme nad tím udělali křížek, protože transmutace nemůže vyřešit jenom urči, než určité procento nakládání odpadu. To znamená, je třeba, abychom skutečně hovořili o veškerém nakládání, protože nemůžeme snížit jednotlivou úpravou prostě všechno. A druhá věc, to je to, co jsme tady slyšeli. To je to, buď mezi skladování, anebo konečné podzemní úložiště. Ji na řešení není. A Mohu vám říci, že nedošlo k pozastavení provozu v jaderných elektrárnách. Až bude docházet k vyřazování jaderných elektráren z provozu, budeme mít obrovské množství radioaktivního odporu. Čili co bude třeba udělat, udělat dobrou definici radioaktivního odpadu. Tak ta definice, jaký navrhuje komise, je nedostačující. Proč? Eh, je, dává příliš, velkou, příliš velký prostor eh, členským státům. Máme 50 mil kubíků, které prostě nejsou eh, řádným způsobem uloženi. Máme tady celou problematiku vojenského odpadu. Jak můžeme zachovat směrnici, která se adresuje pouze na civilní odpad a nechává armádní odpad stranou, protože tam je také radioaktivní odpad. Tady máme ještě třetí prvek, a to je to, čemu se říká práh pro výjimky. To znamená práh, od kterého už to není radioaktivní odpad a práh, od kterého je něco považováno za radioaktivní odpad. Vždyť tady máme například také vyřazené laboratoře atomové, ener- atomové komise pro energii, atomové agentury pro energii, eh, protože není třeba, abychom dospěli k recyklaci takovéhoto odpadu. Co se dělalo? Definoval se určitý práh, to znamená, že prostě kontaminované odpady byly dány do podzemí. Je nesmírně důležité, abychom skutečně měli naprosto jasno v tom, co je uvedeme v definici jako jaderný odpad. Dále, vývoz radioaktivního odpadu. Říká se nám, a jeden kolega o tom hovořil, že to není součástí směrnice, ale samozřejmě, že je to součást směrnice. A sice článek 3, pardon, opravuje se řečnice článek 4. Pan komisař Oettinger, a to byla jasná zpráva komise, řekl žádný vývoz do třetích států žádný vývoz do třetích států. To znamená, že každá země musí nakládat svůj se svým radioaktivním akpidem. A když se podíváme na směrnici z roku 2006, tato směrnice už je překonána, protože tady máme teď postoj komisaře Nový, který říká žádný vývoz. Ve Francii my máme zákon o radioaktivním odpadu, kde stojí, že není možné ukládat zahraniční jaderný odpad. A víte, že k nám byl přepravován jaderný odpad z Itálie, z Belgie, ze Španělska eh, a byl prostě skladován u nás a bylo potřeba, aby parlament, aby poslanci se vzbouřili a aby přispěli k tomu, že tento jaderný odpad je třeba vrátit, protože jakmile necháme otevřené dveře, bude docházet k vývozu radioaktivního odpadu. Tady já myslím, že pan komisař dal naprosto jasný vzkaz, žádný vývoz jader, jaderného odpadu. Problém, le coût des déchets. Náklady, to je obrovský problém. Ve Francii Eh, jsou tyto náklady 15 miliard euro, ale o 15 let později už je to 300 miliard euro a stále ještě nebylo to uložiště vybudováno. To znamená, máme-li tady princip znečišťovatel platí, je třeba, aby to byly eh, skutečně eh, aktéři vlastní, aby platili tyto věci? Jako daňoví poplatníci, kteří to budou platit? A proč nechtějí um, aktéři v průmyslu vyřadit své energie z provozu? Protože to stojí obrovské peníze a tady za tyto finance jsou odpovědní oni eh, je třeba eh, skutečně eh, změnit tento postoj těch aktérů v průmyslu, kteří říkají, zatím to nemusí být vyřazeno, takže nemusíme jich splatit. A třetí věc, Eh, měli jsme tady eh, tu záležitost těch jednotlivých eh, nádrží. Víte, že ve Francii máme určité úpravy, kde se říká, že teprve později to bude ukládáno těchto nádrží. Ale co jsme se poučili z Fukushimě? Veškeré ty nádrže, které jsou v blízkosti elektráren, nejsou chráněny. A s ohrožením terorismem je třeba posílit bezpečnost, abychom skutečně chránili i tento jaderný odpad. A je třeba, abychom tedy posílili bezpečnost ve všech těch nádrží, protože dříve nebylo možno ukládat taková množství. Čili je třeba uvědomit si tady, že to není otázka, zda je někdo pro nebo proti jaderné energii, ale všichni, protože je to otázka pro příští eh, generace, skutečně se postarat o to, aby tady byla zohledněna bezpečnostní kritéria. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych rovněž vyjádřil mé stanovisko k tomuto tématu. Souhlasím s těmi, kteří vystoupili přede mnou v tom ohledu, že opravdu bychom neměli neustále hovořit pouze o budoucnosti atomové energetiky. Měli bychom se zabývat trošku jinou oblastí. Měli bychom se zaměřit především na mnohem přísnější kontroly. Mnohem přísnější kontroly, pokud jde o řízení radioaktivního odpadu. Měli bychom zdůraznit kontroly jednotlivých opatření, jednotlivých opatření, které se zabývají bezpečnosti, bezpečnosti ukládání tohoto typu odpadu. A zároveň bychom měli posílit spolupráci, spolupráci na všech úrovních, spolupráci mezi jednotlivými členskými státy na úrovni regionální, úrovni místní, tak aby jsme se snažili o nalezení nových možných řešení této problematiky to znamená pokud jde o transport ehm, atomového odpadu, pokud jde o nakládání s tímto odpadem. Především bychom měli zdůraznit ehm, potřebu vědeckého postupu v této oblasti, vědeckého výzkumu, abychom nalezli mnohem jistější, mnohem bezpečnější, mnohem účinnější řešení a zároveň je zapotřebí jasnějším způsobem definovat úroveň odpovědnosti, například transportéru těchto odpadů, producentů odpadů, zároveň těch, kteří jsou zodpovědní za ukládání tohoto typu odpadu. Máme k dispozici, podle mého názoru, dostatečné množství příkladů, ve kterých pravidla, platná pravidla nebyla respektována důsledně a výsledky neodpovídaly našim očekáváním. Odpovědnost v této oblasti odpovědnosti se snaží jednotliví aktéři bohužel zbavovat. Myslím si, že bezpečnostní normy a pravidla musí být respektovány a měli bychom zajistit dostatečně tvrdý postup proti těm, který, kteří nebudou respektovat tyto bezpečnostní normy. Mm, někteří hovoří o tom, že v podstatě pouze, když, je člověk, když má člověk z něčeho strach, tak je, odpo- tak je dostatečně odpovědný, aby, aby aplikoval a uplatňoval určitá pravidla. Možná na tom je trochu pravdy. Ovšem zároveň bychom neměli zapomínat na toto vyhořelé palivo, které představuje, na vyhořelé palivo, které rovněž představuje veliký, veliké riziko. Je to záležitost, která představuje problémy s jednotlivými členskými státy. A na závěr dovolte, aby popřál paní Hercovše nejlepší k narozeninám, protože vím, že zrovna dneska má narozeniny. Děkuji bardzo. Děkujeme. Děkujeme za vaše vystoupení, pane kolego, a nyní pan Farels, který zastupuje Evropskou komisi, poprosil bych vás o vaše vystoupení. Děkuji za slovo pane předsedo. Rád bych především poděkoval právodajce za tuto zprávu. Myslím si, že dneska jsem velice rád, že nejsme pod nějakým časovým tlakem a že se to můžeme věnovat do podrobna. My jsme přišli s návrhem, pokud jde o řízení vyhořelého pálivá radioaktivního odpadu. Ať už jste proti tomuto návrhu, ať už jste pro či proti eh, nukleární energetice, tak prostě tento odpad musíme nějakým způsobem řídit a nějakým způsobem s nimi nakládat, to je problém, který před námi stojí a toto řešení tohoto problému musíme nalézt, i kdybychom okamžitě přestali s, mm, s atomem jakožto zdrojem eh, elektrické energie. Prostě i přesto bychom nemohli zavírat oči před eh, potřebou řídit tento odpad. Čili to jenom na úvod. Pokud jde o Fukushimu, pokud bych měl vyvodit nějaké závěry z těch vystoupení, které zazněly, můžeme říci, že Fukushima nám jasně ukázala to, jakému způsobu, jakým způsobem by mohlo takže to problém s dětmi, to vyhořelými články, které se nacházely v v těchto nádržích a právě proto si myslím, že určité záležitosti, které zazněly, aby byly kontraproduktivní. Právní základ, který se dotýká této problematiky, u nás mm, naše stanovisko i na radě je jasné. Smlouva Euratom, mu, Euratom pokrývá tuto problematiku. A pokud jde o finanční zdroje, to, co potřebujeme, podle mého názoru, a to, co Evropská komise navrhla, jsou, je následující. Adekvátní finanční zdroje musí být k dispozici v okamžiku, když jsou zapotřebí pro řízení vyhořelého paliva a odpadu. Pokud jde například o výstavbu konečných úložišť. Samozřejmě, že můžeme definovat nějaké, nějaká omezení, pokud jde o kontrolu. Ovšem, cílem směrnice je definice určitých cílů, které chtějí dosáhnout členské státy. A to je to, aby finanční zdroje byly adekvátní, to znamená, aby mohly řešit problém, který by mohl nastat a zároveň, aby tyto zdroje byly k dispozici v okamžiku, když potřebujeme vyřešit problém, kterému čelíme. Chtěl by parlament zajít ještě dál? Je to možné? Ovšem, podle mého názoru, to mm, bude nějakým zásadním příspěvkem k tomu zásadnímu problému, kterému čelíme. Pokud jde o definice, terminologie, zaznělo zde mnoho příspěvků. V tomto ohledu bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů k článku 3, ve kterém jsou definice stanoveny. Osobně bych prosil o jednu věc. Poprosil bych vás, abyste se podívali na všechny tyto definice a zda opravdu je potřebujeme. Já jsem se na to podíval, byly tam určité definice, které byly mm, sice navrženy, ovšem samotná směrnice vůbec s nimi nepracovala, čili prosím, abyste se opravdu jistili, že tyto definice potřebujeme. A druhá záležitost, Snažte se zůstat v určitých liniích těch odsouhlasených definic které máme na evropské úrovni i na mezinárodní úrovni, protože vy zde navrhujete některé změny IAIE, glosáře, mm, nebo už toho etablovaného jazyka, které, který používáme v této oblasti. Technicky ano, bychom to mohli udělat, protože definice prostě jsou platné pouze pro tuto směrnici. Ovšem, měli bychom se podívat i na celkovou koherentnost jazyka, který používáme. A celková koherentnost jazyka je následující. Likvidace je prostě finální záležitostí a ukládání či úložiště je dočasným řešením. Dal jsem zde několik eh, příspěvků, které se dotýkají bezpečnosti práce, bezpečnosti pracujících v tomto odvětví. Je jasné, že je musíme chránit, ovšem pokud jde o jejich ochranu, máme k dispozici mnoho prostředků. Samozřejmě, že jsou to za, je to směrnice v rámci článku 31 smlouvy ERA tomu, který zajišťuje to, aby pracující byli chráněni proti um, radioaktivnímu um, záření. Radioakt- Dále je to záležitost regionální spolupráce. Ano, Evropská komise v podstatě otvírá dveře možné regionální spolupráci. To je podle mého názoru rozumné z ekonomického hlediska, z geologického hlediska i z politického pohledu. Jedna věc ovšem by měla zasnít jasně, když hovoříme o regionální spolupráci, spolupráci v rámci Evropské unie, tak nehovoříme o vývozu. Pokud se to dotýká Evropské unie, tak se to prostě, tak se tato problematika nedotýká vývozu. Ale je to otázka toho, jak přísná by, nebo jak, jak preskriptivní chcete být v oblasti regionální spolupráce. Evropská komise ve svém návrhu ponechala mnoho flexibilního přístupu mm, v této oblasti pro dosažení regionální spolupráce, regionálního likvidace a tak dále. Prostě mohlo by to být kontraproduktivní, pokud bychom chtěli být příliš preskriptivní při dosažení konečného řešení. A dále to byly konkrétní otázky, přímé otázky, které se dotýkaly toho, jak Evropská komise nahlíží na vývoz vyhořelého paliva a nukleárního odpadu. Prosím vás, um, jedna věc, aby, um, tu bych chtěla říct jasně, nejde pouze o návrh pana Ettingera, je to návrh celého kolegia, celá komise se domnívá, že nebezpečný odpad by prostě neměl být vyvážen my zde již máme legislativu, která se zabývá zákazem vývozu nebezpečného odpadu vně nukleárního odpadu. Ovšem nukleární odpad je při nejmenším tak um, škodlivý nebo nebezpečný jako jiný škodlivý odpad. Právě proto jsme pro zákaz tohoto vývozu. A my jsme řekli velice jasně, že pokud chce parlament dosáhnout ty nejvyšší možné bezpečnostní standardy, já s tím souhlasím, jak můžete zajistit bezpečnost nakládání s tímto odpadem ve třetích zemí, v těch zemích, kde Evropská unie prostě nemá žádný dopad nebo nemůže nějakým způsobem ovlivňovat eh, úložiště či likvidaci tohoto odpadu. Dále je to otázka toho, do kterých zemí bychom mohli povolit vývoz nukleárního odpadu. Já si myslím, že je jasné, že pokud budeme žádat o likvidaci tohoto odpadu, finální úložiště a tak dále. Já podle nejlepších mých vědomostí opravdu neznám žádnou zemi, kde by finální úložiště, konečné úložiště již bylo nějakým způsobem řešeno nebo fungovalo. Pane předsedo, dokonce ani Evropská Dokonce i Evropská rada požádala o nejvyšší možné standardy bezpečnosti v této oblasti, čili ano, my s tím souhlasíme, ovšem ty nejvyšší možné ochranné prostředky prostě stejně nebudou nikdy znamenat 100% ochranu v tomto průmyslovém světě, ve kterém žijeme, nemůžete nikdy zajistit stoprocentní záruky. To není možné. Pokud je o energetický mix, to bychom neměli dnes diskutovat, to nespadá do návrhu, který, se kterým jsme přišli. Pane předsedo, domnívám se, že jsem pokryl všechny ty zásadní problémy, oblasti, které jste, na které jste poukázali v pozměňovacích návrzích a doufám společně s paní Hercokovou, že v Evropském parlamentu dosáhnete vašeho stanoviska, podobně jak si to přála paní Hercegová, co možná nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Děkuji a paní zpravodajka dostává závěrečné slovo, prosím. Dovolte, abych poděkovala všem účastníkům diskuse i komisi. Děkuji vám za jasné reakce je tady alespoň jeden bod, v něž jsme si všichni dnes zajedno, eh, že nejvyšší možná bezpečnost neznamená stoprocentní bezpečnost. Doufám, že budou-li pozměňovací návrhy eh, v tomto ohledu některé staženy, tak bude mít o něco pozměňovacích návrhů méně, o kterých budeme muset hlasovat a dostaneme realističtější text. Již jsem řekla, že je třeba, abychom nalezli politická kritéria, že musíme respektovat eh, nabité znalosti, a musím, které máme my, a musíme přenechat odborníkům technické otázky. Proto by nebylo dobré, kdybychom řekli, že naše směrnice je špatná, protože neobsahuje zemětřesení, protože tím pádem nezohledňuje Fukushimu a protože se tam nevyskytuje slovo tsunami, protože to souvisí také s Fukushimou. Myslím si, že musíme požadovat maximální možnou bezpečnost, definovat, co si pod tím představujeme, ale rozhodně nejít do technických definicí a možných e, ohrožení. Je to prostě komplexní odborná oblast, která obsahuje daleko víc než pouze možná rizika zemětřesení či tsunami. Hraje tady roli celá řada externích faktorů myslím si, že by to výsledku naší práce spíše uškodilo, kdybychom do naší směrnice zahrnovali veškeré takovéto technické aspekty. Souhlasím s paní Hercog, že to, oč to usilujeme, je, nebo co tu děláme, je skutečně to nejlepší, co můžeme. Jako Evropský parlament se musíme postarat o dostatečné finanční prostředky, ale přitom musíme vědět, co je reálné a co ne. Musím se přiznat, že jsem tady možná ctižádostivější než komise. Samozřejmě souhlasím s tím, že je důležité, aby finanční prostředky byly dostačující, aby byly uh, k dispozici v tom okamžiku, kdy budou zapotřebí, ale na politické úrovni musíme vyžadovat ještě více. A sice, aby se zohlednil nezbytně princip, že platí znečišťovatel. A musíme také vyžadovat, aby tyto prostředky byly vynakládány eh, k tomu účelu, eh, pro který byly zřízeny, aby tady existovala patřičná kontrola. Nebude-li existovat kontrola, můžeme napsat do směrnice, co chceme, ale pak nevíme, jestli to vůbec bude uskutečněno či nikoliv. K otázce nezávislých expertů je třeba, abychom měli nezávislou kontrolu O to se musíme postarat a maximální pozornost musí získat také nezávislé regulační orgány, ale to musí být vyřešeno také na politicko-technické úrovni. Pak tady zazněla celá řada bodů, na které nejsem schopná na všechny zareagovat, protože bych vlastně opakovala to, co jsem řekla úvodem. Já si skutečně přeji, aby parlament sehrál větší roli v této oblasti, než ji dokoliv měl. To vlastně řekla již celá řada kolegů. Platí to pro tuto směrnici, ale platí to také zejména pro kontrolu. Samozřejmě je třeba zohlednit také smlouvu Euroatomu, která definuje naše určité kompetence, ale skutečně upřímně doufám, že Rada bude respektovat to, co tady činíme a na základě dosavadních kontaktů, které jsem měla, myslím si, můžu říci, že doufáme, že naše práce bude respektována, protože na radě se samozřejmě sleduje to, co činíme my zde v parlamentu. Dalším důležitým bodem je že musíme hlasovat v rozumném časovém horizontu, ale nesmíme to příliš rychle zkracovat, protože mm, není potřeba, aby tím pádem utrpěla kvalita práce. 26. května bychom o tom měli hlasovat ve výboru. A 23. na plénu v Černu v Bruselu. Doufám, že to bude dostatečně rychlé pro radu. Každopádně počítám s tím, že rada učiní své rozhodnutí teprve poté, co my jsme naši zprávu tady odhlasovali. Děkuji mnohokrát. Eh, tato diskuse byla nesmírně obohacující a nesmírně hluboká. Děkuji za ní a rád bych vám opětovně připomněl to, co již řekla paní navrhovatelka. 26. květnu o tom budeme hlasovat u nás na našem výboru ITRE. A tím pádem mohu uzavřít tento bod našeho jednání dnešního. A změníme téma požádáme paní Laperu, se, mm, našeho hosta, aby přišla sem. une présentation. Oui. Bonjour. Proszę Państwa, <clears throat> kolejny punkt. Dámy a panowie. čeká nás e, teď e, prezentace týkající se průběžného hodnocení skupiny expertů E, vlastně je to e, představení odborné, e, představení proběžného hodnocení programu EUSTAR, který učinila odborná skupina. Rád bych vám všem připomněl, že tento program byl vytvořen v roce 2008 a soustředí se na fungování malých a středně velkých podniků v oblasti rozvoje a výzkumu. A záměrem bylo přiblížit tuto oblast rozvoje a výzkumu hospodářství a trhu. Paní Laperus je předsedkyní odborné skupiny, která se zaobírá tímto průběžným hodnocením programu Eurostars a dospě, tato skupina dospěla k řadě závěrů, čili ještě jednou srdečně vítám paní Lamperusovou a doufám, že tato zpráva bude pozitivní a že nám dá další informace pro to, aby se mohla završit legislativa, kterou se zaobíráme v tomto parlamentu protože velice často vidíme, jak rozhodnutí, ke kterým dospíváme v parlamentu, nemají takový dopad jako v tomto případě a nemají taková hodnocení. A proto se domnívám, že je velice dobré, že tady máme takové hodnocení. A uvidíme, zda nám potvrdí, zda mám e, pravdu nebo nemáte pravdu. Představte e, nám, prosím, tuto zprávu. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také vašemu výboru za to, že jste mě dnes pozvali. Eh, jsem velice ráda, že jsem mezi osobami, které znám, se kterými jsem tak dlouho spolupracovala. Evropská komise mě stanovila předsedkyní této nezávislé skupiny odborníků, tak abychom zhodnotili v mezičase, v poločase tento program Eurostars čili dovolte, abych vám ho představila. Já nevím, kolik vám tak asi k dispozici, čtvrt hodinky. Dobře, vy se potom, vím, potom řekněte, zda jsem překročila čas či nikoli. Děkuji vám. Ano, čili Rada i parlament připravili tento program Eurostar v červenci 2008 od roku 2008 až do roku 2013 a mm, s tímto to znamená, že v polovině tohoto období bychom měli zhodnotit tento program. Já vám představím celý kontext, organizaci, doporučení z naší strany a samozřejmě i to, jakým způsobem funguje tento program, jeho implementace. Ráda bych vám řekla to, že jsme v podstatě od července do listopadu 2010 pracovali v této oblasti. V prosinci 2010 jsme připravili konečnou zprávu. 8. dubna Evropská komise publikovala tuto zprávu a byly tam teda všechny ty poznámky ze strany Ruské komise zohledněny. Naše nezávislá skupina vypadá následujícím způsobem. Pan Karko Otio je naším zpravodajem, je to odborník v této oblasti. Maja Bukárová je rovněž profesorkou je ze, Sloven, ze Slovinska a byla spoluzpravodajkou, která připravovala naši zprávu. Dále je to pan Georg Lee, který pracuje na univerzitě a především se zabývá oblastí malých a středně velkých podniků. Dále je to Jose Molero ze Španělska, rovněž profesor, který se zabývá výzkumem v oblasti malých a středně velkých podniků a Lena Tipury, která je profesorkou Řecka. Čili toto jsou odborníci nesmírně kvalifikovaní, kteří opravdu mm, byli kvalifikovaní na to, aby připravili toto hodnocení celého programu. Klíčové otázky. Toto jsou klíčové otázky, na které se měli odpovědět Eh, pokud jde o mandát, pokud jde o implementaci tohoto programu Eurostar čili pokrok, eh, který byl dosažen ve srovnání s síly tohoto programu, na kvalifikace účinnosti, realizace, dále je to přístup nebo jednoduchost přístupu malých a středně velkých podniků k tomuto programu, dále jakým způsobem byl tento program výkonný, pokud jde o integraci národních programů do tohoto programu, dále je to měření přidané hodnoty tohoto programu a dále je to zhodnocení stávající politiky, její implementace a určitá doporučení pro léta 2011-2013, doporučení po roce 2013 a samozřejmě i hodnocení globálního dopadu tohoto programu, to znamená hodnocení toho, zda došlo, řekněme, k navýšení tržeb těchto podniků nebo počet patentů, které byly předloženy. Ovšem, o tom budu hovořit za chviličku. Čili velice rychle určitý, post, určitý popis tohoto programu Eurostars. Je to program, který se zabývá výzkumem, vývojem v oblasti malých a středně velkých podniků, v oblasti nových produktů, nových procesů, nových služeb. Jsou to projekty, projekty, které jsou předkládány, se musí zabývat eh, v um, uplatňování přímo na trhu implementací, to je, velice, to je zásadní. Dále je zde minimum dvou účastníků ze dvou různých zemí, partnerských zemí tohoto programu Eurostart Máme zde v současné době 32 zemí, které jsou zapojeny do tohoto programu a hlavní účastník musí být takzvaným R&D Performing SMI, to znamená malé a středně velké podniky, které nejméně 10% svých tržeb věnují výzkumu a vývoji a program je řízený sekretariátem platformy Eureka, která je platformou tohoto programu. Příspěvek Evropské unie znamená 100 milionů eur, pokud je o členské státy, je to někde v oblasti 300 milionů eur pro celé období. malé střední podniky nebo jejich partneři, které chtějí reagovat na tento program, musí postupovat následujícím způsobem, ko- kontaktují národního koordinátora, to je NPC, to je takzvaný národní koordinátor projektu, dále musí předložit tento návrh elektronicky sekretariatem Eureky. Dále je zde centrální hodnocení, které provádí skupina technická a poté nezávislý panel, který vytvořil určitý takzvaný ranking list, to znamená určitou klasifikaci těchto projektů, jejich kvality a tak dále. A poté následuje konečné jednání o kontraktu, které probíhá s národním um, orgánem pro financování, které je odpovědné za financování těchto projektů na národní úrovni. Několik čísel, velice rychle. To jsou čísla z prosince 2010, které předložil sekretariát Eureky. Měli jsme 1127 žádostí pro mm, čtyři původní, eh, původní návrhy, eh, roční výzvy, co znamená asi 1566 milionů eur a 3790 účastníků. Pokud jde o procentuální stanovení, to je 72 těch podniků, které se zabývají výzkumem a vývojem, to je, to znamená, že jeden z těch našich cílů, které jsme si stanovili, byl dosažen. Máme zde 458 projektů, které byly nad tou hranici kvality, kterou jsme stanovili. To jsou ty projekty, které by mohly být financovány. A nakonec to znamenalo 329 konečně schválených projektů, které obdržely financování a v prosinci jsme měli 14 dokončených projektů, čili v roce 2008 ten pro, to program zahájen. Vidíte, že to opravdu teda trvalo určitě, trvá to určitou dobu. Pokud jde o globální financování členských států, asi přibližně 86 milionů eur a Evropská unie přispěla 28,6 milion, miliony eur. 6 milionů bylo již nahrazeno Evropskou komisí nebo národními orgány nebo národními eh, úřady, které se rovněž zúčastní tohoto projektu. Pokud jde o tento program, klíčové z našeho hlediska je to, že je to velice atraktivní program pro inovativní ehm, členské inovativní podniky, více než, 20, více než 70% těchto podniků se zúčastnilo tohoto programu. 25 eh, předložených projektů získalo financování Většinou se dotýkají nových produktů, postupů, služeb, které, um, se da, které můžeme aplikovat na trhu, je, um, umožňuje um, to um, mezinárodní, nebo zlepšuje to mezinárodní obchod, um, pokud jde o systém řízení těchto projektů, ten byl opravdu kvalitní a podle našeho názoru se neustále zlepšoval od um, zavedení tohoto projektu od jeho počátku. Malé a střední velké podniky nám řekly, já jsem velice rychle bych vám chtěla ještě říct následující. Samozřejmě sekretář Eureky s Evropskou komisí prováděl různá interview, různé pohovory, dál jsme zde měli na národní úrovni různé kontaktní místa, kde jsme se snažili kontaktovat malé a středně velké podniky, čili opravdu jsme získali všechny tyto informace na základě komunikace s těmito podniky, univerzity, malé a středně velké podniky nám mm, všechny tvrdili, že je to jednoduchý program, jednoduchý přístup, a pokud jde o hodnocení na evropské úrovni, na centrální úrovni, to, to jednotlivé podniky velice ocenili, pokud jde o postup při získání finančních prostředků, protože m, mm, účastníci se musí nej, nejprve obrátit na národní úrovně, kontaktní místa to bylo trošku obtížné, protože mm, v organizaci byly určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, měli jsme se určité země, které byly organizovány lepším způsobem, kvalitnějším, ostatní země, které, řekněme, řekněme, ty postupy pro financování museli pouze uplatňovat čili pro některé země to bylo obtížnější. Ty národní kontaktní místa na National Program Coordinator, ten je nesmírně důležitý pro účastníky, protože právě to národní kontaktní místo jim umožní umožňuje tu realizaci jednak při předložení daného projektu, dále je to mm, ty všechny diskuze, které probíhají, nebo vyjednávání kontraktu, aby došlo k financování ze strany podniku a partnerů a tak dále. Je to takzvaný program bottom-up, to znamená ze zdola nahoru, který je pokrytý sedmým výzkumným programem není zde nějaké rozdělení podle tematických oblastí. Ta aplikace je opravdu rozsáhla, neomezujeme to jenom na některé konkrétní sektory, to je důležité. A nyní ta vylepšení, která navrhujeme na základě analýzy, kterou jsme provedli, hodnocení, které proběhlo na evropské úrovni nejprve, my se domníváme, že ta databáze odborníků, technických odborníků by měla být ještě rozšířena, posílena, sekretariát Eureky v současné době řídí tento program, má k dispozici asi 500 až 700 technických odborníků, což podle našeho názoru je nedostatečné číslo, především s ohledem na, mm, především na komerční oblast nebo socioekonomickou oblast, dovednosti či informace v této oblasti. A zároveň si myslíme, že by se mělo být propojení s databází rámcového programu, to si myslím, mm, ale to záleží na Evropské komisi, zda by byla schopná to propojit. Dále no, pokud jde o analýzu nezávislého panelu nezávislých odborníků, ta by měla umožnit více času analýzy, analýzy jednotlivých projektů. No, předseda tohoto panelu odborníků na to poukázal. Dále účastníci projektu by chtěli mít více zpětné vazby, pokud je o technickou, o technické hodnocení, pokrok v určité oblasti. Mm, chtěli by si být jistí, že to, co předložili v rámci těchto projektů, se může dále využívat a tak dále. Pokud je o národní úroveň a hodnocení na národní úrovni, eh, poukázali na to, že ta doba před podepsáním konečného kontraktu je mm, občas příliš dlouhá, což může znamenat poté opoždění v realizaci, v implementaci jednotlivých projektů. A dále, pokud jde o ten feedback, o zpětnou vazbu, informace mezi národními koordinátory a sekretariátem Eureky, ten, to bychom chtěli ještě posílit. Pokud jde o hodnocení, globální hodnocení tohoto projektu, je důležité si uvědomit to, že ty projekty, které byly nad úrovní kvality, kterou jsme si stanovili, byly od 63 až 80 těchto projektů. To znamená, že ty obdržely financování, to je velice důležité. My jsme se zavázali, že budeme financovat tyto projekty. Samozřejmě jste naše každé hodně práce, protože, já už jsem se o to zmínila, není to 100 je to 63 až 80 Dále je to ten projekt takzvanou time to contract, to znamená ten, ta doba, která uběhne od elektronického předložení žádosti až mm, po konečný kontrakt nebo jeho podepsání. To znamená, toto období, tato lhůta, mm, než dojde k, tomu, k té dohodě mezi jednotlivými konzorci a tak dále, ta doba je občas příliš dlouhá. U některých členských států to je škoda, protože my se snažíme podporovat tyto projekty, které, které chceme, aby byly realizovány do tří let na trhu. Mnoho účastníků, kteří byli pod, kterých projekty se podpořili, už měli určité zkušenosti na evropské úrovni nebo v oblasti výzkumu a vývoje. A proto bychom chtěli rozšířit eh, tuto škálu, tak aby zde byly podniky, které zatím nemají tyto zkušenosti zastoupeny. Dále je zde zlepšení mm, integrace národních programů, je zde například mnoho bilaterálních kontraktů, které zatím nebyly podepsány mezi národními finančními orgány a sekretariátem Eureky, ty národní finanční body, eh, orgány, které financují tyto projekty na národní úrovni. Dále je to záležitost takzvaného virtuálního společného mm, společného, řekněme, rozpočtu, za to bude virtuálně reálně a tak dále. My tam zatím ještě to nemáme objasněno, tuto otázku, řekněme, členský stát se zaváže k určitému rozpočtu a poté čeká na to, aby mm, podniky rovněž eh, přispěli s určitou částkou, čili aby to byl určitý společný rozpočet, eh, aby opravdu šlo k využití těchto společných programů. Eh, v současné době je to taková virtuální záležitost, protože členské státy financují přesně tu část rozpočtu, ke které se zavázaly s prostřednictvím podniků či univerzit a jednotlivých hráčů na národní úrovni. Dále je důležité lépe harmonizovat financování mm, Některé státy financují 40%, některé jiné státy 75%. Vidíme, že zde není nějaký společný standard. To nevadí, ovšem ta pravidla financování jsou důležitá. Pokud eh, budeme financovat malé a středně velké podniky či univerzity, tak samozřejmě mm, by všechny členské státy asi měly být nějaká harmonizovaná pravidla. Dále je důležité následně kontrolovat financování, které byly předloženy na mm, úrovni členských států, na, tak abychom měli přehled na úrovni sekretariátu. Financování těchto projektů ještě probíhá u mnoha projektů. Zatím ještě nedošlo k úplnému vyčerpání či dokončení financování. Je zde určité spoštění, občas máme problém to celé sledovat. Odborníci poukázali na to, že ta následná kontrola je občas problematická. Dále už jsem o tom hovořila, tento program je úspěšný. Otázka zní, měli bychom zvýšit rozpočet, tak abychom měli více účastníků, abychom podpořili ještě Mm, větším dílem výzkum a vývoj. To je důležité téma, kterému samozřejmě vy se rovněž věnujete a budeme se tomu věnovat v rámci osmého rámcového programu. Dále je to efektivnost nákladů těchto programů, někde 5 až 6 náklady na řízení těchto projektů, to si myslím, že je docela rozumné. A samozřejmě, že když rozšíříme počet účastníků, tak samozřejmě, že ty náklady budou vyšší. Dále o tom společném ehm, rozpočtu, o tom jsme hovořili, dále to definice eh, toho času, který uplyne mezi podáním žádosti a kontraktem. To je technická záležitost. Sekretáře komise se tím zabývá, jakým způsobem bychom to měli nadefinovat. To znamená ten čas, který uplyne před, mezi podáním žádosti a konečným kontraktem. Dále je to záležitost nákladů, podle statutu jednotlivých projektů. To je rovněž něco, co bychom měli sledovat, jednak sekretariat Eureky, jednak Evropská komise, tak aby Evropská komise mohla financovat, mohla mm, kompenzovat státy, které se zúčastňují tohoto projektu. Dále to marketing tohoto programu. Víme, že je to úspěšný program. Samozřejmě, že se čím více budeme podporovat, poskytovat marketing tomuto programu, tak tím více bychom se chtěli samozřejmě zapojit ty aktéry, kteří zatím nemají zkušenosti na evropské úrovni, ovšem tím pádem to bude znamenat větší financování, čili to, to je všechno ještě na zváření. A dále je to role Evropské komise, sekretariátu Eureky, Evropská komise požádala sekretariát programu Eureka, aby se zabýval řízením tohoto projektu. Hmm, my si myslíme, že tento projekt opravdu byl úspěšný. Naše skupina odborníků se měla, že je to úspěšný projekt, který by měl pokračovat. Potřebujeme určitě dosažení určité harmonizace, podpory na národní úrovni. Zároveň žádáme o to, aby jsme zde měli dostatek určitých opatření, které by byly schopny hodnotit lepším způsobem tento program. Máme zde těch 14 projektů, které zatím byly dokončeny. Zatím teda jsme nebyli schopni zhodnotit dopad všech těch podniků nebo řekněme všech těch um, počet pracovních míst, které byly vytvořeny, nebo patentů, které byly předloženy a tak dále. Ale já se mě velké podniky nám řekly, že by byly dostatečně spokojeny s těmito výsledky, protože my jsme zatím nebyli schopni to všechno měřit či zhodnotit. To je pro nás důležité, tak aby sekretář Evreky mohl měřit tyto záležitosti, ale je to harmonizace na národní úrovni, národních pravidel a zároveň pravidel financování. Čili to je takový krátký přehled eh, toho, co jsem vám chtěla si na závěr naše doporučení jsou následující. Potřebujeme dostatečný počet finančních prostředků, které by umožnily více, financování více projektů, které dosáhly eh, ten práh kvality. My jsme hovořili, že to bylo tak 62 až 80 těchto projektů, které již byly financovány. To znamená, jednak by to mohlo být na základě dodatečného rozpočtu členských států nebo řekněme v rámci rámcového programu, který se financuje i ze strany Evropské komise. Členské malé podniky, které zatím nemají zkušenosti na mezinárodní úrovni, ty by měly mít především možnost zapojit se do tohoto programu, dále zvýšit technickou expertízu, dále je to snaha Eh, lepšího poskytování informací, zpětné vazby a dále je to zkrácení toho času, který uplyne mezi podáním žádosti a kontraktem, dále je to harmonizace národních eh, projektů, národních pravidel a dále je to ten společný rozpočet. My jsme navrhovali těch 10% toho virtuálního rozpočtu, který by měl být využit v rámci toho reálného rozpočtu, který by umožnil financovat kvalitnějším způsobem všechny projekty, které dosáhly té úrovni kvality a pokud se ty finanční prostředky nevyužijí, tak by měly být využity v tom dalším kole nabídek. No a zároveň jsme chtěli, aby došlo k k definici určitých postupů, které by hodnotily kvalitu těchto projektů a jejich dopad. Pro nás bylo opravdu úžasné spolupracovat na tomto programu na evropské úrovni, velice nám to leží na srdce. Rád bychom poděkovali Evropské komisi za to, že byla k dispozici, že, nás, že se vždycky snažila nám pomoci, za jejich eh, opravdu velice důslednou práci, podrobnou práci, pečlivou práci. Ráda bych poděkovala i sekretáriátu Eureky, který nám umožnil umožnil um, mnoho kontaktů, výměny, zkušenosti, názorů a doufám, že za, za ty dva roky mohla bych vám říci, že všichni se domníváme nebo doufáme, že um, Evropa bude ještě efektivnější v tomto ohledu, pokud jde o pomoc malým a středně velkým podnikům já doufám, že i ve vaší další práci v rámci osmého výzkumného programu se budete věnovat malým a středním velkým podnikům se stejnou vervou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Laperus, za tuto velice zajímavou a důležitou zprávu. Rád bych zahájil diskuzi. Paní Herzog bude první. Děkuji, pane předsedo. Víte, takový je složitý eh, život eh, poslance, když eh, víme, co tedy bylo učiněno, tak to tak trochu vysvětluje, když někteří kolegové se věnují jiné práci místo toho, aby byli zde. Je to velice důležité téma a náš e, výbor se takovýmito tématy vždy e, zabývá. E, vystupuje v zájmu malých a středních podniků. To je velice důležité a je na čase, aby to přišlo, protože budeme diskutovat o finančním strategickém rámci pro výzkum a vývoj. To je opravdu správný harmonogram, aby ten to program byl úspěšnější než ten předchozí. Mám několik drobných otázek. Já souhlasím s tím, že financování v členských státech může mít narušující účinek a e, tento potenciální narušující účinek e, Eh, souvisí eh, také s, s eh, měpisnou konsistentností. Má to nějaké dopady? My říkáme, že ta zeměpisná konsistentnost je důležitá, je důležitá zejména pro nové členské země, které někdy kritizují evropské instituce, ale pokud jde o negativní dopady, e, potom e, to není úkolem Evropské unie, ale musí proto něco udělat ty jednotlivé členské státy. Druhá otázka mě by nejspíš mírně zajímalo, k, které odvětví byly zejména úspěšné. Můžeme říci, kteří jsou ti hlavní aktéři, a, nebo je ta skupina velice homogenní, je to stejné ve všech odvětvích. A druhá otázka, e, e, účastní se společnosti tohoto projektu a účastní se i dalších projektů, pokud máte tyto informace, jak e, vypadají ty výzkumné programy, jak budou eh, eh, využívat tedy těch eh, větších prostředků. To je pro nás velice důležité vědět, když hovoříme o inovaci Unie, jak je můžeme tedy do toho začlenit. A jinak vám děkuji, že v rámci osmého finančního rámcového programu se chcete zasazovat o zájmy malých a středních podniků i také v rámci CIP. Děkuji. Děkuji. Pan de Campos. Eh, eh, eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já... Bohužel jsem tady nemohl být hned na začátku, měl jsem jiné povinnosti. Já sleduji tento program s velkou sympatií navzdory možnému konfliktu zájmu. E, pro nás je nesmírně důležité, zejména v rozvoji inovací, e, aby se k tomu dostaly malé, středně velké podniky. Ale teď se dostáváme do takové situace jako u Moliéra. Jaký je tady rozdíl? Domníval, domnívám se, že lidé, kteří mm, usilovali o to, aby se zúčastnili, jsou spokojeni s tím, co učinili. Čili moje první poselství, že mohu konstatovat, že jsem nesmírně spokojen s tímto hodnocením, které je nesmírně objektivní a přál bych si, <clears throat> aby i u dalších programů to bylo také takové. Mám jednu otázku. Stojíme krátce před politickými rozhodnutími týkající se inovační politice, <clears throat> inovační politiky v souvislosti s osmým rámcovým programem v oblasti výzkumu a vývoje. A jde nám skutečně o kvalitu a chceme, aby to byl úspěšný příběh, takzvaně. Ale Chceme, aby tato historie úspěchu se opakovala a zmnožovala. Bude existovat do budoucna stejné množství prostředků, anebo je tady určitá příležitost pro navýšení peněz. Vždyť Celkem se toho účastní 37 zemí, nejenom 27 členských zemí. Občas se dělají evaluace, které konstatují, že všechno probíhá dobře. A nebo u nás se také říká žádné zprávy. Dobré zprávy. Ale to e, nestačí abychom nestratili příležitost e, rozvinout tento problém dál. To je otázka, která je spíše na komisi, ne na vás. Děkuji. Děkuji. Také bych e, rád položil jednu otázku. A rád bych se ubíral spíše směrem těch otázek, které položila paní Hercogová. Rád bych se dozvěděl nějaký specifický příklad eh, z těch 14 eh, úspěšných eh, aplikací. Rád bych slyšel něco o příkladech, které jsou v těsném vztahu k trhu. Rád bych předal eh, slovo panu Reichertovi, zástupci Evropské komise. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Evropská komise velice vítá zprávu, kterou vypracovala nezávislá odborná skupina na čele s paní Laperus a blahopřejeme vám eh, k této eh, vyvážené práce, k této velice dobré metodě debatě, eh, k, kdy z níž vyplývají tedy eh, konzistentní údaje a cíle. Eh, Evropská komise bude nadále podporovat tento program do roku 2013, jak to stanovuje řízení a jak to bylo stanoveno v vyčleněných finančních prostředcích. Nechci příliš ztrácet času. Paní Laperus hovoří hovořila o otázkách, kde je zapotřebí ještě eh, vylepšení, například čas, který uplyne k uzavření konečné smlouvy, eh, dále zkušenosti malých a středních podniků, eh, namísto toho, aby se malé a střední podniky potom zabývaly jinými problémy. Měl by program něco učinit, dále se to týká široké perspektivy integrace programů, které je třeba podpořit. Informace a údaje, které jsou obsaženy v této hodnotící zprávě, jsou jasné a Otázka, co je třeba učinit v budoucnosti, bude záviset na diskuzích, nejenom na víceletém finančním rámci, ale také na diskuzích o budoucím eh, rámcovém programu pro výzkum a vývoj, eh, na kterém se bude pracovat a víte, že eh, vedeme tedy veřejné konzultace, které budou skončeny ke konci května. Evropská komise podrobí analýze a uvidíme, jaké jsou zájmy malých a středních podniků, jaké návrhy přijdou z jejich strany a budou potom následovat diskuze v komisi také spolu s Evropskou Evropským parlamentem a budeme přemýšlet o tom, jak bychom mohli dále a lépe podporovat malé a střední podniky, ale myslím, že tu vládne schoda eh, na tom, že malé a střední podniky eh, potřebují větší podporu a my velice doufáme, že od vašeho výboru se nám dostane velké podpory, abychom mohli podporovat programy pro malé a střední podniky, to není úplně jasné, protože jsou ještě další, kteří mají zájem eh, o tyto programy a někdy eh, získají větší pozornost eh, než malé a střední podniky, které zejména tedy formují ekonomickou krajinu v Evropě. Děkuji. A nyní bych chtěl předat slovo eh, paní Laperus, aby mohla zareagovat na otázky, které tu zazněly a eh, představit zase své názory. Eh, Co se týče otázek o pravidlech financování, když se podíváte na zprávu, tak tady Vlastně se můžete podívat na přílohu 10, která se věnuje financování do jednotlivých zemí. Tato pravidla pro financování jsou k dispozici, jsou nesmírně průhledná, najdete je na internetu Eurostaru. Tam máte skutečně veškerá pravidla, která byla definována jenom tak náhodou vyjmu. Třeba něco jako příklad. Tady samozřejmě není hodnocení, jak si kvalita. Když si vezmete Rakousko, Rakousko financuje až do 60 malé a středně velké podniky. 60 eh, může jít do eh, malých eh, podniků a 40% do středně velkých podniků. Ty větší podniky 40%, univerzity 60% a organizace výzkumu a vývoje 60%. Pak mohou vzít, vyjmout náhodně co já vím třeba, Maďarsko, eh, malé a středně velké podniky mohou eh, být eh, financovány 45%, velké podniky do 50%, univerzity až do 100%. Když vezmu Francii, ku příkladu, Francie nefinancuje velké podniky. To znamená, vlastně po každé se můžeme najít v různých situacích. Například francouzský partner nemůže spolupracovat s řeckým partnerem, eh, protože pravidla v Řecku nejsou stejná eh, nebo obdobná, čili nebude například možno financovat univerzity. Eh, možná, že to je škoda nemáme tady disparitu zeměpisnou, je to spíše disparita pravidel pro financování. Například Švýcarsko nefinancuje, domnívám se, že to je Švýcarsko, které nefinancuje malé a středně velké podniky a museli přizpůsobit svou ústavu, aby mohli financovat malé a středně velké podniky. To je to, čemu říkáme nezbytnost harmonizace pravidel. Ptali jste se po úspěchu. Máte v naší zprávě tabulku číslo 3, eh, kde máte eh, působení podle jednotlivých odvětví, 19% zemědělství a námořní oblasti. Všechno to, co se týče eh, potravinového řetězce 23, potom především, především technická úroveň informovanosti a komunikace a průmyslové a technologické odvětví 173. A potom tady vidíte eh, také průmyslové podniky, které skutečně jsou na vedoucí pozici, jestli si mohou ubožnit osobní poznámku biotechnologie. Tam eh, ty projekty trvají poněkud déle, zatímco technika informa, eh, informovanosti a komunikace je velice rychlá, každé šest měsíce. Každých šest měsíců a tady skutečně máme příběhy úspěšné. Například jeden podnik, kterým jsem konzultovala, kdyby neměli možnost financování z Eurostovu, nebyli by schopni zaměstnat 31 inženýrů ve svém vlastním eh, odvětví a přitom konkurují s Čínou a s Indií. A kdyby nemohli zaměstnat těchto 30 inženýrů, no tak by vlastně přišli o svou společnost. To znamená, eh, tyto peníze, které se dávají podniku, jim umožní získat věrohodnost vůči finančním partnerům, vůči bankám, ale zároveň mi to také umožňuje eh, mít jaksi evropskou značku. Eh, dodává to tedy věrohodnost a umožní jim to účastnit se procesu ten podnik, o kterém já hovořím, Eh, skutečně byli v limitu možnosti financování, protože tady eh, se jednalo o 25 celého obratu a to je pro malý a středně velký podnik skutečně velice citlivá oblast. Ale to je skutečně příběh úspěchu. Obecně eh, vlastně tyto malé podniky jsou velice spokojeny s tím, co se rozvinulo. Otázka potom, zda tady máme konflikt zájmu. Například PCD, to je program, který byl úspěšným programem, to je program pro rozvoj a výzkum, ty podnítili a dodali odvahu malým podnikům. E, ty se nachází, tyto malé podniky jsou buď v programu koordinace nebo v určitých tematických problémech, e, e, tématech, ale velice často říkají, my bychom se chtěli účastnit, ale brzdí nás program, který je daleko vyšší než naše aktivita, aktivita našeho malého podniku. Eurostar ale říká, je to daleko snažší. Máme pocit, že je to náš projekt, když se to zpracová u nás a jak si malé podniky se s tím identifikují. To znamená, že do budoucna by bylo třeba zohlednit i tuto skutečnost a nezapomínat na to, že malé a střední podniky potřebují vydělávat peníze, není již pravda. To znamená, když jim dáme dotace, tak potom skutečně rozvinou svůj obchod, možná eh, více než nějaké univerzity nebo třeba eh, na rozdíl od velikých eh, podniků, které mají veliké zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje, ale když malý podnik, malý podnik, ten potřebuje mít rychlé výsledky. Možná, že to trošku přeháním, ale tady ta rychlost je významná. A otázka zdrojů. Mm, už jste na to poukázali, komise to dnes také řekla. Komise to také řekla. Dnes, eh, vzhledem k finanční krizi, která bohužel stále ještě neskončila, eh, způsobila, že každý skutečně bere svůj vlastní rozpočet pod lupu. A když se podíváme na rozvoj a rozpočet, ještě nevíme, jaká bude perspektiva osmého rámcového programu. Viděla jsem, že doporučení expertů bylo, aby se alespoň zachoval rozpočet. Eh, a je to prostě určité dilema. Vědět prostě, jak budete řídit tuto oblast. Některé státy jsou ochotny, podle toho, co nám bylo řečeno, argumentovat pro určité navýšení. To znamená, bude-li možné navýšit, bude-li, nebude-li možné navýšit evropský rozpočet, možná, že některé státy to učiní. Eh, když se díváme na současný rozpočet, Hm, tak myslíme, že některé rozpočty byly skutečně hm, kde byly požadavky daleko vyšší, než co mohly rozpočty poskytnout. A naši partneři, kteří měli úspěch, nám řekli, ano, to nám umožní nejenom získat další klienty, ale eh, tak například náš partner se stal naším klientem, nám bylo řečeno. To je potud tedy moje reakce, co vám mohu říct dnes. Děkuji. Děkuji bardzo. Velice vám děkuji. Paní Laperus. Domnívám se, že z této zprávy můžeme vyvodit jeden jasný závěr. Zdá se, že tento plán plní své cíle, je třeba ho trochu modifikovat. A co se týče pokračování tohoto programu, doufám, že se znovu setkáme, až se bude hodnotit další fáze tohoto programu, kdy se budeme snažit znout, čeho tento program dosáhl. To bude za dva roky. Chtěl bych ještě jednou poděkovat za vaši přítomnost a za vaši zprávu. Paní Laperus, dovolte, abych vám popřál velice plodnou spolupráci v budoucnu, protože se budete dále věnovat této eh, otázce, která je pro náš trh tak důležitá. Ještě jednou vám velice děkuji. Vážení kolegové, blížíme se ke konci naší dnešní schůze. Nyní jsme u bodu různé. Nemáme přítomného předsedu našeho výboru. Takže nemáme žádné návrhy do bodu různé. Dovolte, abych vám připomněl, že se příští týden zúčastníme velice důležité schůze našeho výboru. bude věnována hlasování. Příští týden ve Štrasburku budeme hlasovat. Příští schůzi budeme mít 9. května. A úplně závěrem bych chtěl říci, že mi nezbývá, než vám všem poděkovat a ukončit naši dnešní schůzi. Děkuji vám.